E Dobrý den, zahájíme naši schůzi. Nejdříve bych chtěl připomenout, že jsme měli včera schůzi koordinátorů a rád bych vás seznámil s tím, na čem jsme se včera dohodli. Týkalo se to eh, interpretace pravidla 186. Tomu se budu věnovat příští, na příští schůzi a dále, co se týče eh, legislativní návrhy, které se týká Evropského orgánu dohledu, to je zpráva Giegold a další zpráva, která se týká mandátu ECB. Na tom jsme se včera nedohodli, kdo bude zpravodajem, ale pane Gvaldieri, teď si vzpomínám, že jsme se přeci jenom dohodli s pravodajem pro zprávu Gigol, respektive tedy navrhovatelem stanoviska pro zprávu Gigol bude dělat EFD a frakce ALD bude dělat zprávu paní Tyson. A co se týče legislativního návrhu, který se týká historických archivů, to převezmu já osobně. A další věc, absolutorium na rozpočet 2011, Lorenzo Fontana, na no to má zprávu. Pokud nikdo tady nenamítá, tak bychom takto postupovali. A nyní k delegacím a k slyšení. Koordinátoři navrhují, abychom provedli cestu naší delegace do USA s pečlivě připraveným programem, který se bude ještě sestavovat tak, aby eh, to povolení že ta skutečnost, že budeme povolovat tu misi, aby se nám lépe pracovalo v rámci povolování, že budeme přesně vědět, o čem to bude USA, proto, protože tam jsou ústavní otázky velice důležité a pro náš výbor to může být velmi relevantní. Další podrobnosti dostanete písemně. Pak se ještě pokusíme se dohodnout na studie a na cesty pro příští rok. Pokusíme se to rovněž dohodnout písemně. Dále doporučení zpravodaje DAFA, které se týká změny směrnice o právech kandidovat v rámci evropských voleb v jiném členském státě než v tom, kde je bydliště. My jsme proto, aby to bylo podle článku 46 jednacího řádu, abychom mohli postupovat rychle eh, bez pozměňovacích návrhů k textu. Musíme, eh, máme málo času, proto se musíme rozhodnout rychle a proto bych poprosil kolegu Dafa, aby nám ve stručnosti představil tento návrh, abychom mohli rychle rozhodnout o tom, jak budeme postupovat. Děkuji. Pane předsedo, velmi vám děkuji. Tak eh, jak správně říkáte, je to konec zprávy, kterou jsme se snažili přijmout během předchozího mandátu parlamentu v roce 2007 vyjednávání se zaseklo na radě a nedávno došlo k určitému průlomu. V některých eh, eh, drobných věcech došlo k některým drobným technickým vylepšením. Postup, který má umožnit eh, kandidátům um, kandidovat v zemi původu. Ale návrhy Evropského parlamentu nebyly prosazeny. Ovšem, myslím si, že koordinátoři souhlasí s tím, že realisticky nemůžeme očekávat že bychom dokázali eh, prosadit volební reformu nějak zásadně předtím, než eh, budeme mít eh, ústavní smlouvu nebo dohodu. Pokud tedy s ohledem na tyto drobné změny, vylepšení před rokem 2013 pravidlo 46 a postup podle článku 46 je podle našeho názoru tím nejlepším eh, způsobem, jak postupovat. A pokud s tím budete souhlasit, tak eh, bych k tomu vypracoval stručnou zprávu, která by se zaměřila na eh, povahu těchto vylepšení a byla by předložena v listopadu na plenárním zasedání. Ecco, questa è la proposta, come voi sapete, a termine articolo 40. Eh, Děkuji. Máme tedy zde návrh postupovat podle článku 46. Podle tohoto článku je to tak, že pokud ne, ne jsou žádné nabídky, tak se rozhodne o zrychleném postupu. Eh, námitku by museli vznést eh, tři poslanci, pokud, abychom tedy mohli změnit postup. Pokud námitka nebude, tak se rozhodneme na zrychleném postupu. Jde o to, abychom přijali text rady bez pozměňovacích návrhů. V listopadu na plénu se tento text objeví. Takže jsme rozhodli. Děkuji mnohokrát panu Dafovi a tím se dostáváme k našemu vlastnímu pořadu jednání. Prvním bodem dnes dopoledne je bod číslo 10. Ah, sì, sì. Vede il tema della... Eh, Jde uh, Návrh usnesení na završení nebo dopracování prohlášení komise um, ehm, pokud o volby v roce 2014 a komise souhlasila, nebo výbor souhlasil s tím, že požádáme komisi, aby vydala prohlášení a to v souladu se článkem 110 podle tam ošetřeného postupu a návrh usnesení byl rozeslán k nahlédnutí. Pan Ševčovič, který později přijde s námi tyto věci, může prodiskutovat, pokud si budeme přát. Ale jsou tady tři věci, v návrhu usnesení, které se týkají provázanosti mezi volbami eh, do parlamentu a do komise a ehm, eh, také další věci, které bychom chtěli navrhnout. Děkuji. Myslel jsem si, že jsme to že to raději probereme s koordinátory za přítomnosti pana Ševčoviče. Vy jste to téma tedy již nadnesl, ale myslím si, že bychom to měli rozhodně ještě jednou prohovořit s koordinátory, protože je třeba, abychom přesně v 10 přikročili k hlasování a ještě máme před hlasováním bod 10, který musíme projednat. Děkuji panu Dafovi za jeho první prezentaci tohoto tématu a e, s tímto tématem budeme potom pokračovat, až mezi nás přijde pan Ševčovič. Nyní změna nařízení 1093 o zřízení Evropského orgánu dohledu Evropského orgánu pro bankovnictví, pokud jde o jeho vztah k nařízení, k dalším nařízení rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi. Jsou to tedy dvě témata, budeme se věnovat společně, stejně tak jako příslušný výbor. Ehm, tyto dvě zprávy dostane AD a EPP. Jména pro zpravodaje jsme ještě Jména zpravodajů jsme ještě neurčili, proto musíme nyní nejdříve vést obecnou diskuzi, každý se bude moci vyjádřit. Je to tedy volná rozprava, hlásí se někdo? Prosím, pan Dav. Děkuji. Myslím si, že je vhodné, aby výbor AFKO zveřejnil stanovisko k těmto dvěma velmi důležitým zprávám. Myslím si, že AFKO by mělo vždy usilovat o to, že smlouva musí být eh, pečlivě analyzována a dodržena a e, je to pro nás velmi důležité a pokud jde o bankovní unii, existují zde velké problémy mezi e, souladem mezi těmi, kteří jsou členy eurozóny a mezi těmi, Eh, kteří nejsou eh, v eurozóně s výjimkou Spojeného království, protože Spojené království je zemí, která má výjimku z jednotné měny, ale samozřejmě Spojené království je tím místem, kde probíhá většina nebo velká část finančních transakcí v eh, Evropské unii, takže vzniká závažný problém právní a politické eh, soudržnosti a souladu. A další věc je, že bychom měli eh, vytvořit jakýsi mechanismus dohledu pokud jde o centrální banku, a zodpovídal by se parlamentu a radě a zároveň by banka měla zůstat nezávislá v měnové politice. Komise navrhla eh, jakousi čínskou zeď, která by vznikla v rámci frankfurtských institucí. Myslím si, že AFKO by mělo pečlivě sledovat účel a povahu této interní, tohoto interního rozdělení zodpovědnosti uvnitř Evropské centrální banky. Třetí věc je, že k centralizaci dohledu bank, eh, že, že, toto, že z toho budou vyloučeny pojišťovny, sektor pojišťovnictví a to by mohlo znamenat velkou slabinu ve snaze o vytvoření jednotného dohledového systému pro celý finanční sektor, pro všechny finanční služby. Eh, Čtvrtý věc, eh, kterou musíme sledovat, je také vztah mezi centrální bankou a EBA. Eh, k tomu má zprávu pan Giegold, protože bude z odpovědností EBA vytvořit soubor pravidel pro 27 dva, nebo 28 eh, členských států. A je tady otázka eh, tady to rozdělení pravomocí mezi EBA a ECB. E Diskutuje se o alternativních přístupech, například přístup, který by podle kterého by se spojily tři současné orgány dohledu a zároveň by se posílily pravomoce eh, Rady pro řízení systemického rizika, tak aby se tady vytvořilo určité přemostění mezi eh, stranou EBA, eh, e mezi její působností a mezi působností ECB. E Nevím, do jaké míry byl alternativní přístup eh, komisí eh, zvažován, ale myslím si, že společně s výborem ICON, ICON bychom se na to měli podívat. Měli bychom položit určité otázky komisi a také panu Dragimu abychom zjistili, jaká je podstata těch návrhů, které byly předloženy. A závěrem musím také říci, že je to velmi těsně načasováno. Evropská rada uvedla, že bychom tento proces měli dokončit do Vánoc a já si myslím, že je to velmi naivní pohled na věc ale Evropský parlament by jistě neměl být eh, obvinován z toho, že eh, jsme příliš pomalí. Myslím si, že bychom měli jednat co nejrychleji. Ovšem důležité je, nejdůležitější je, aby ta dohoda byla kvalitní pro tuto bankovní unii aby byla nastavena tak, aby byla opravdu eh, životaschopná a přinášela pozitivní vliv na regulaci bankovního sektoru. Bankéři jsou chytřejší nebo přenejmenším rychlejší než demokratický a právní postup a procesy. Takže pro nás jde není o to, eh, že nás čeká opravdu eh, těžký úkol. Děkuji. A nyní má slovo pan Guerrero, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji mnohokrát také panu Dafovi za jeho vysvětlení. Ke konci svého projevu řekl pan Daf jednu věc, se kterou jistě souhlasím, a totiž, že jsme pod tlakem, že toto téma projednáváme v situaci, kdy jsme pod tlakem. To téma je velice důležité a také bude zasahovat do hospodářského, hospodářsko-politického zřízení Unie v budoucnosti. A proto si myslím, musíme samozřejmě něco učinit, ale je obtížné jednat pod tlakem. Ale učiníme vše, co je v našich silách, aby nám nemohli, nemohl nic, nikdo nic vyčítat v tom smyslu, že jsme protahovali eh, celý proces, proces eh, rozhodovací je jasné, že banky jsou, byly zapojeny do vzniku současné krize, které čelíme již tolik let. Z krize původně bankovní se stará krize veřejných rozpočtů a veřejného zadlužení a mnohé země Evropské unie má velký v problém v tom zvládat svoji rozpočtovou situaci. Například ve Španělsku je tomu tak. V dalších zemích ten problém třeba není tak vyostřený. ale přesto je situace závažná. Nechci tady jmenovat žádné konkrétní země, to by asi nebylo vhodné. Existuje v podstatě pouze jedna země, která je schopná jaksi trestat ostatní země za to, že nejsou dobré situace, ale k tomu se nebudu dál vyjadřovat. Jakým způsobem krizi překonat? Musíme zaručit stabilitu bankovního sektoru a návrhy finančního paktu Maria Draghiho a ten návrh, aby byla založena skutečná hospodářská a měnová unie od pana Rompoje. Tyto návrhy jsou velice důležité, je třeba se jim věnovat a v těch návrzích je obsaženo, že je nutné, abychom přistoupili ke koordinaci našich politik, k centralizaci a abychom měli centrální bankovní dohled. Bankovní trhy jsou jednak integrované, ale jednak otevřené. A bankovní dohled je ovšem eh, téměř stoprocentně ještě v rukou národních orgánů. A není možné, abychom v budoucnu měli integrované bankovní trhy s národním dohledem. Tady je třeba rozhodně něco změnit, postoupit směrem vpřed a zřídit evropský orgán bankovního dohledu. Ovšem e, pojí se to přesně s těmi problémy, které před chvílí popsal pan Dav. Nejde o to, abychom veškeré orgány bankovního dohledu na národní úrovni nahradili, či abychom nahrazovali ty, které již máme na evropské úrovni a místo toho svěřili tento úkol Evropské centrální bance. Ne. Je třeba, aby ECB měla jakousi vedoucí úlohu v rámci integrovaného dohledu v rámci Evropské unie. Další věc, pan Duff o tom již také hovořil. Je to otázka, jak bychom mohli jednat ve světle toho, že deset zemí Evropské unie euro nezavedlo a bankovní dohled samozřejmě je tam rukou národních a pro Evropskou centrální banku nebude tak jednoduché, aby vykonávala bankovní dohled v zemích, kde euro zavedeno není. Dále k pojišťovnictví. I zde musíme mít konzolidovaný dohled. Nestačí, abychom eh, dozorovaly pouze banky. Ve finančním světě existují i další hráči, aktéři, kteří vykonávají funkce, které je třeba rovněž podrobit řádnému dohledu. Další věc. Čínská zeď. Pan Dav se o tom zmiňoval. On se snaží nalézt nějaké východisko, Jistě na to, proto existuje nějaký vhodný mechanismus. Ale já bych tady přičel s takovou úvahou, která se týká koncentrovaných kruhů a souvisí to s tou čínskou zdí. Podle mého názoru a podle většiny mé frakce je třeba, abychom nejdříve vyčkali, počkali si na to, jak bude vypadat konečný postoj, konečná pozice výboru Ekon. Většina mé frakce je toho mínění, že Evropská centrální banka by měla provádět dohled nad veškerými bankovními a úvěrovnými instituty a proto jsem hovořil o konzolidovaném dohledu. Ovšem, nyní na počátku není realistické, abychom tvrdili, že Evropská centrální banka bude provádět dohled na 6 tisíci úvěrovými instituty v Evropské unii. E, to by vedlo jistě k problémům v rámci Evropské centrální banky. Asi by to zablokovalo její činnost a centrální banka by již nemohla plnit své úkoly. Proto je třeba postupovat postupně formou jednotlivých kroků a postupně přejít k té e, nové formě dohledu. Nejdříve bychom tedy měli začít takovým prvním krokem, podívat se na to, jaké již máme zkušenosti, začít jakými si malými kruhy a postupně budovat, vršit tu čínskou zeď, o které hovořil pan Dav, která nakonec tedy bude chránit evropský bankovní systém. Naše diskuze je jistě velice důležitá. Já jsem náhradníkem ve výboru Ekon a účastnil jsem se tam eh, mnoha schůzí. A hovořilo se tam eh, také velice často o systémově relevantních bankách. Někteří kolegové jsou toho mění, že Evropská centrální banka by měla provádět eh, dohled pouze nad systémově relevantními bankovními instituty to, zda banka je relevantní či ne, to závisí, na její velikosti, ale také na jejím operačním poli, jak daleko sahá. Mohli bychom tedy mít případ, že nějaká banka bude systémovně relevantní z hlediska své velikosti, ale bude činná pouze v jedné určité zemi. A jiné banky například z hlediska velikosti systémově nerelevantní nebudou, ale jsou činné v celé řadě zemí. Proto je zde problém s tím, jak vymezit systémově relevantní banku. Na závěr bych chtěl ještě podotknout, že si myslím, že náš konečný výsledek by měl být tento. Evropská centrální banka by měla být dohledovým orgánem pro evropský bankovní systém. Měli bychom být ale opatrní, obezřetní a e, výbor Ekon, příslušný výbor, by si měl zvážit mechanismy e, nebo zvolit nějakou cestovní mapu, cestovní plán, ve kterém by si vypracoval ten přístup těch jednotlivých kroků, aby vše eh, se provádělo postupně. Pan Tarkovský, Traskovský, já budu velice stručný, protože většinu toho už řekl Andrew. Myslím si, že nejprve musíme vyjasnit vztahy mezi všemi eh, těmito institucemi, protože pokud eh, jsme zmateni my v našem výboru, pokud jde o jejich úkoly a funkce, tak se nesmíme divit, že mnoho jiných lidí, kteří sledují tyto komplikované struktury, jsou, je také zmateno. Zejména protože v roce 2010 jsme vytvořili některé instituce a potom, eh, jako kdyby jsme podkopali důvěru v ně tím, že jsme se snažili to jaksi obejít a vytvořit nějaký úplně nový systém. Takže teď si samozřejmě eh, pokládám otázku, nebo je tady otázka toho, aby byly vzájemně kompatibilní a tady samozřejmě musíme především to řešit s těmi, eh, kteří jsou v rámci eurozóny, ale i s těmi, kteří jsou mimo, ale chtějí spolupracovat. Takže ten vztah mezi EBA a ECB eh, se musíme zaměřit na tuto věc a máme tady také jeden další velký úkol. Musíme se snažit za každou cenu zabránit eh, narušení vnitřního trhu a eh, Evropský bankovní orgán Evropský orgán pro bankovnictví byl založen právě s tímto účelem a myslím si, že bychom měli posílit jeho schopnost dosáhnout tohoto cíle. Pokud jde o zprávu GIGO, tak musíme usilovat o možnost změnit volební nebo hlasovací pravidla, tak aby EBA mohla být efektivnější, pokud jde o posílení vnitřního trhu a finančních eh, služeb. Andrew tady také řešil otázku možnosti eh, těch členů, kteří by se chtěli tady do toho zapojit v rámci SSM ale kteří nejsou členy eurozóny, aby eh, také mohli být do toho mm, zapojeny a tedy do správní rady, ale všem pokud jde o EBA, ovšem pokud jde o ECB, tak tam bychom to měli ošetřit jinak, protože jinak vznikne systém, eh, kde eh, tam nebudou pouze země eurozóny, ale bude tam i celá řada dalších členských zemí, které by se, si to přáli, podobně jako tomu bylo u fiskálního paktu. Tedy v zásadě mohu říci, že souhlasím s předřečníky v tom, že musíme podrobně vyřešit všechny tyto otázky a především musíme ověřit, zda ten systém, který jsme vytvořili, stojí za to a jestli jsou jasně vymezené kompetence, aby se žádné nepřekrývaly a aby ta nevznikla situace, kde opravdu nebudeme mít přehled o tom, která instituce dělá co a která z nich je relevantní, protože pokud nevyjasníme pravidla, tak eh, můžeme vyvolávat dojem, že že ten systém, který jsme vytvořili v roce 2010, je eh, jaksi eh, zcela zastíněn a rozvrácen tím rozhodnutím v roce 2012 a my bychom se měli postarat o to, aby ten systém fungoval. E Děkuji. Pan Messerschmidt, poslední. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bylo velmi zajímavé sledovat tuto diskuzi a jedna věc z návrhu komise je, jaké kompetence tedy ECB bude mít, samozřejmě dohled, dozor nad trhem eh, bankovního sektoru a tak dále, ale jak to je s kompetencemi EBA? Všechny eh, eh, ty úkoly, které tady jsou dnes, eh, je tady, musí mít tady povolení národních orgánů, aby mohli dělat to, co dělají. A ta kompetence, eh, kterou bude mít v budoucnosti ECB, je taková, že o tom budou v budoucnosti rozhodovat oni. A já si myslím, že to je velmi relevantní, tato diskuze. Vyjasnit, kdo tedy o těchto věcech bude rozhodovat ECB eh, s, konzulta- s tím, že bude konzultovat národní orgány, anebo to budou pouze vnitrostátní orgány pokud to bude první případ, tak je zajímavé diskutovat o tom, zda je to v souladu se zněním eh, stránku 127.6 a smlouva hovoří o úkolech, nehovoří eh, o pravomocech, eh, tedy že ECB mohou být svěřeny určité úkoly, ale ne kompetence. A já si myslím, že mezi tím je rozdíl a možná, že právní služba nebo někdo jiný by měl zanalizovat, jaké byly postupy eh, podle tohoto článku a jinak si také myslím, eh, že země neeurozóny budou mít také zájem o tento orgán a že by to možná bylo dobré, aby tam měli určitý vliv. A potom mám politickou otázku, nebo je tady politická otázka, je také samozřejmě zajímavé, jak to bude vypadat s Británií, protože vše, co bude rozhodnuto na základě tohoto článku, musí být rozhodnuto jednomyslně. A Británie je i nadále členem Evropské unie. A možná, že pan Duff na to má trochu jiný pohled než já, ale jak budou hlasovat, jak se, budou, jak se zachovají, a co se stane z čistě politického hlediska? To je velmi zajímavé, ale ještě zajímavější jsou právní otázky. Je potřeba mít eh, jasné porozumění článku 127.6 a zatím ještě tam není jasná odpověď, zda je možné vůbec tyto kompetence eh, přesunout na ECB a protože dokument komise na to také neodpovídá, tak by bylo dobré to vyjasnit. Děkuji. Pan Dav, chcete ještě reagovat? Jenom velmi stručně. Článek 127.6 hovoří o svěření určitých úkolů Evropské centrální bance a samozřejmě může existovat celá řada specifických úkolů. Takže Eh, ten objem těch funkcí může velmi narůst, pokud bude tento článek uplatněn. Já si myslím, že bychom ho neměli vnímat jako jakousi omezující, jaké, jakýsi omezující ustanovení. Uh, nebo závazn, takto závazné ustanovení. Pokud tady bude nějaká politická dohoda, právní dohoda, tak eh, Evropská centrální banka zkrátka projde transformací a změní se na něco, co původně nebyla a s čím se původně nepočítalo. Eh, například eh, Bundesbanka v dobách Maastrichtské smlouvy Tam tehdy bylo také různých, několik různých modelů Evropské centrální nebo existuje několik různých modelů evropských, eh, tedy pardon, centrálních bank eh, Fed nebo eh, Bank of England. Mají různé úkoly a pravomoce a jsou v různém vztahu s s orgánem pro finanční záležitosti. A pokud jde o současnou, když se podíváme na současnou finanční krizi, tak tady je velmi důležitý vztah mezi bankami a regulačními orgány a tento vztah se velmi rychle mění ve finanční krizi. A já bych si přál, eh, abychom opravdu eh, tady eh, dokázali být velmi předjímaví, pokud jde o tyto změny. Uh, uh, a pokud jde o tu otázku týkající se Británie, definitivní rozhodnutí Spojeného království bude záviset na kvalitě a obsahu dohledu, eh, který je navrhován. Což znamená, že to bude vycházet z toho souboru těch pravidel a i z jiných věcí. Chiesto ancora di intervenire Messerschmidt, prego. Ještě jednou pan Mr. Schmidt. Jenom velmi stručně chci zareagovat na to, co říkal pan Dav. Asi před 20 minuty bylo řečeno, že my tady v AFKu musíme pečlivě eh, sledovat eh, eh, tu smlouvu a to je přesně to, co já si přeji, po čem volám a já neříkám, že to nemůže být v souladu s článkem 127.6, ale říkám, že ty úkoly možná nebudou v souladu e, s tím, co je teď tady na stole. A protože to není dostatečně specifikované v návrhu komise, tak si myslím, že by bylo správné, abychom tady měli písemně jasné vyjádření k tomu, jaké budou kompetence, které budou svěřeny Evropské centrální bance a jak to bylo v minulosti, jaké kompetence měla ECB v minulosti podle tohoto zmíněného článku. Abychom měli jasno v tom, že skutečně naplňujeme obsah smlouvy a plného znění. Děkuji. Tím jsme ukončili rozpravu k bodu 10 a musíme si ještě stanovit samozřejmě lhůty. Pokud je o zprávu Keygold, 29.11. se bude hlasovat. A proto 27.11. musíme hlasovat o stanovisku 6. tedy do oběda je lhůta pro podání pozměňovacích návrhů k oběma návrhům. Chci požádat zpravodaje, aby jakmile budou mít informace, aby nám dali ještě před uplynutím této lhůty eh, vědět, jaké pozměňovací návrhy obdrželi. Myslím, že tento bod jsme uzavřeli a tím se dostáváme k hlasování. Máme ještě 10 minut, možná, že bychom mohli využít tuto dobu, ale ne víc než těch 10 minut, abychom kolegu Dafovi dali možnost, aby ještě jednou prezentoval svůj návrh. Návrh, který budeme projednávat také s panem Ševčovičem ale jak už jsem říkal, skutečně jenom v té krátké chvíli, která nám zbývá do hlasování. Prosím. The, the, the, the uh, um, statement from the commission. Prohlášení komise k volbám. Máte na mysli to? Dobře. Jsou tady v podstatě e, tři prvky. Jednak se vyzývají politické strany, aby jmenovali eh, své kandidáty, osoby, eh, které eh, chtějí jmenovat jakožto možné tedy komisaře a potom alespoň 50 nové komise by mělo vycházet z nového parlamentu, který bude zvolen v roce 2014 Samozřejmě eh, Například už tady existují takové případy v minulosti. Michel Barnier byl také poslancem a poté se stal komisařem. Myslím si, že 50 z, z rady a 50 z parlamentu by symbolizovalo rovné postavení rady i parlamentu, obou tedy e, pilířů legislativy a zvýšila by se tím legitimita komise. Cílem těchto dvou návrhů je více eh, zblížit kampaň Evropského parlamentu a zvoletí komise, aby to bylo více propojené. O to jsme usilovali návrhem od, o nadnárodních kandidátkách, ale bohužel tehdy se nám to nepodařilo eh, prosadit. Dalším prvkem, třetím, je, aby ve volbách eh, aby se to vlastně posunulo z června na květen a hlavním eh, důvodem je, že by potom měl parlament že by měl dostatek času na to, aby se připravil na volbu předsedy komise v červenci. V roce 2009 jsme toto odložili až na září a nová komise vlastně trvalo to až do února, než byla vytvořena nová komise a to je příliš dlouhé období po proběhnutí voleb. A další problém, nalézt datum, nebo proč zvolit toto datum, je zabránit možným eh, veřejným a tedy zabránit určitým eh, komplikacím. Postup pro, pro zvolení data voleb je takový, že Rada musí rozhodnout a Evropský parlament musí dát svůj souhlas. Budeme mít eh, tedy více času diskutovat o této záležitosti, eh, jak bude postupovat čas, ale je velice důležité, abychom v tuto chvíli eh, rozhodli datum, nebo abychom se do toho pustili, do toho řešení, protože i národní orgány se podle toho budou muset zorganizovat. Ano, máme ještě chviličku čas. Uh, Děkuji, pane předsedo. Velmi na mě zapůsobil návrh pana Dafa. Pokud jde o květnové datum, tak to už tento výbor řešil někdy dříve, v minulosti a nepůsobí mi to žádný problém. Myslím si, že ten první návrh je eh, také eh, dobré prodiskutovat. Ten, eh, ten jeden, ten třetí je inovativní a Vidím tady určitý problém, protože se mění vazba mezi eh, poslanci eh, a, a, eh, hlas voliči protože potom budou vyzývat voliče, volte mě, já vás budu zastupovat v komisi nebo podobné. A já si myslím, že to by nebylo dobré a Evropský parlament, znamenalo by to, že eh, Evropský parlament je jaksi podřazený komisi v očích voličů. Já už si dovedu představit, jak by to využil tisk. Myslím si, že to je myšlenka, kterou bychom měli opravdu pečlivě a závažně prodiskutovat. Možná, že bychom to měli nějakým způsobem ještě upravit a jinak koncipovat, ale rozumím eh, té vaší myšlence, eh, že eh, tedy členové komise by měli být voleni, ale nevím, jestli by měli být voleni parlamentem. Nebo... Děkuji. Tím uzavírám diskuzi k tomuto tématu. Doplním ještě jednu věc, zejména pro pana Dafa. Ty návrhy se mi docela líbí, i to s těmi 50% poslanců, ale samozřejmě je třeba mít příslušné kompetence a předseda komise je musí vybrat komisaře. Takže jedna věc je, když svou voleni parlamentem, je to jiné, než když se volí z jiných řad. To zejména tehdy, když jsou jmenováni, ale i když to parlament potvrzuje. Takže tolik k této diskuzi v tuto chvíli. Eh, pokud je o schválení, tak eh, se na naši další schůzi v listopadu a návrh dostanou poslanci obratem v angličtině a 11. 12 hodin je lhůta pro podání pozměňovacích návrhů, tak abychom měli čas na hlasování. S panem Ševčovičem se budeme samozřejmě s místo předsedou Evropské komise o tom bavit dál. Tím se dostáváme k hlasování. E a nejdřív eh, doložky EU o solidaritě a eh, politické operativní dimenzi. Allora, cominciamo col mettere in votazione. Nejdříve body 4, 6, 12 a 16. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Stažen. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. A pozměňovací návrh kompromisní A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Bod 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Pardon, bod 10. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13, ne, pardon, 11, omlouvám se, eh, bod 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 13 pro. Proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Pro. Pozměňovací návrh 12. Je to pozměňovací návrh nebod. Proti. Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh eh, že Mako, ten odpadá. Čtrnáctka také, ne. Ne, pozměňovací návrh 14 také odpadá. 14 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 15, kdo je pro? Ještě, pardon, 16 jsme schválili, takže 15 odpadá. O bodu 15 hlasovat nemusíme. A teď pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Bod 17. Zpravodaje, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro. Proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? proti, schváleno. 22. Pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď tu máme 19. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 23 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 20, bod 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A teď se dostáváme k bodu jedna. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Bod dva. Kdo je pro? proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod 3, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se schváleno. Bod 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A závěrečné hlasování o této zprávě v pozměněné verzi, znění, kdo je pro? Proti? Schváleno. 14 pro, 9 proti, nikdo se nezdržel. Gratulujeme zpravodaji. A teď přejdeme ke zprávě Gvaltieri. Bod 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 53. Pozměňovací návrh. Kdo je pro? Jedenáct pro, kdo je proti? Jedenáct proti, takže zamítnuto. Pozměňovací návrh 55 pro. A omlouvám se, omlouvám se. Kompromis 1, kompromis I, zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže 55 ne a dostáváme se k dalšímu návrhu. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Bod 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, Proti? Zdrželi se zamítnuto. Bod 33 odpadá. Ten nám odpadá. Kompromisní návrh L, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. To znamená, že o 34 nehlasujeme, o 60 také ne, 59 také ne, 34 také ne a 60 také ne. Takže kompromisní návrh M, kdo je pro? Pane předsedo, já si myslím, že to byla technická chyba, když jsme hlasovali o 32. To nebyl sporný návrh, ale možná, že byla chyba na hlasovací listině. Souhlasí kolega s tím, abychom zopakovali hlasování o 32? Možná, že tam došlo také ke zmatku s tím hlasovacím seznamem. V zásadě je to ale jasná věc, ta formulace to změní a je to pro text důležité. Ano, samozřejmě. Chyby se stát mohou. Souhlasíte s tím, abychom zopakovali hlasování? Co k tomu říká pan Tarkovsky? Pane Tarkovsky? Můžeme hlasovat ještě jednou o 32. Souhlasíte? Pan Dav? Please. Jenom minutku. talking about 32, eh? 32. 32. 32, sì. Ah, no, no, no, sì. Eh. Šlo o 32. La, To eh, eh, jsme zamítli. Kolega Gotieri teď říká, že jsme tam měli chybu, takže požádal o zopakování hlasování. Pan Tarkovsky souhlasí, abychom zopakovali toto hlasování. Bod 32. Co říká kolega? Uh, problem. Je tady gramatický problém. V angličtině je uvedeno privileged to proceed, ale to bohužel není možné takto v angličtině uvést. A z tohoto důvodu si myslím, že EPP a ALDE byli proti tomu, a předložili pozměňovací návrh 57 eh, z tohoto důvodu. Takže tak já jsem si eh, odhadl tu situaci. To bylo po 57. cenem. right, But 57 was adopted, yes? 57 byla schválena. Byla schválena. Dobře, tak je to v pořádku. Mi sembra inutile rimettere in votazione il 32. Eh? Ano. Proto si myslím, že bychom o tom hlasovat opakovaně nemuseli. Dostali jsme se k kompromisu M. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. To znamená 61, 62 odpadá. Bod 36, 35, a 61 odpadá a dostáváme se k 36. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to zopakovat, nebylo to jasné. Kdo je pro? Kdo je pro? Jedenáct. Kdo je proti? Zamítnuto. 11 ku 11. Kompromisní návrh N. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A dostáváme se k bodu 39. Ostatní odpadají 38, 64, 65, 66. Takže bod 39, kdo je pro? Proti? Schváleno. Bod 40, stažen. Pozměňovací návrh 67, 40 stažena, takže 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh O. Kdo je pro? Ve dvou částech. První část až po sociální dimenzi. Ne. Ne. Hlasujeme o všem s výjimkou sociální dimenze. dimenze. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Dvanáct? Dvanáct, jedenáct, zamítnuto. A teď? Sedmdesát jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 73. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 74, kdo je pro? Proti? Schváleno. A teď pokud jde o přílohy. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ještě jednou ověříme hlasování o 79. pana Dafa. vrch na vyškrtnutí, kdo je pro? Proti? Omlouvám se. Neviděli jsme to správně. 79 schváleno. 80 odpadá, 81, kdo je pro? Osmdesát jedna pro, proti, strželi se, schváleno chci všechny požádat, aby zvedali ruku nahoru, aby bylo jasné, kdo hlasuje jak. 82, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A teď tu máme kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? Drželi se schváleno. Bod 1. Tam je pozměňovací návrh 2 také. Pozměňovací návrh 1. Tam se hlasuje o druhé části. Je to kompatibilní s kompromisem A. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3. Tam se doplní pouze výraz close. Takže pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, Ještě jednou žádám všechny, aby zvedali ruku vysoko. Proti, zamítnuto. Kompromisní návrh B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod 4 odpadá, pozměňovací návrh 5 také. Kompromisní návrh C ve dvou částech. bez výrazu sociální dimenze, tak jako předtím. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? 12 ku 11 zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, ten kryje kompromis 5, 7 a dostáváme se k bodu 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pane předsedo, možná, že jsem se přepočítal, ale pokud jde o kompromis C, tak jsem to spočítal obráceně. Možná, že ne eh, všichni ukázali eh, svůj hlas, takže prosím, ta druhá část. Já jsem si myslel, že jsem počítal řádně a pečlivě, Původně to byl pozměňovací návrh, ale to byl ten původní text. Bylo tam proto mínus, zatímco ten originální text by tam měl být plus, takže proto tam možná došlo k určitému zmatení a dovedu si představit, že eh, to je ten eh, důvod, proč kolega chce, abychom to hlasování o té druhé části zopakovali. To znamená o druhé části o výrazu sociální dimenze, sociální rozměr. A kromě toho, už to bylo vyjasněno v textu, ale nemám námitky proti tomu, abychom si to zopakovali. Takže hlasujeme znovu o druhé části kompromisu C. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže 12 ku 11. Počítali jsme správně. Výsledek je potvrzený. Pozměňovací návrh 8 pana Hefnera. E Jedenáct 3 5 3 11 11 favore 12 11 pro 12 proti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 schváleno. Sedmička pro proti. Zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 9, kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Desítka pro. Jedenáctka. Jedenáct, kdo je proti? Dvanáct, je to tady zamítnuto. Jsme u pozměnutý návrh číslo jedenáct, kdo je pro? Je to návrh pana Dafa. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Třináctka pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Patnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. PT8 pro, proti, Zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 16 pro. Proti. Schváleno. PT9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Poznací návrh číslo 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 18. pana zpravodavě pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh D pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Odpadávají nám ty, které eh, jsou uvedeny po kompromisu D. 19, 10, 20, toto vše odpadá. A jsme u bodu 11. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 21 pro. Přejete si, abychom ověřili naše poslední hlasování? Jistě můžeme k tomu přistoupit. Je to tady bod 11. Kdo je pro? Pro jedenáctku. 9. Chi è contrario? Proti? 10, 11, 12, 14. 14, quindi è eh, bene. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, Hefner, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod 12, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, schváleno. Což znamená, že přistupujeme i hned k bodu 14. protože vše ostatní bylo pokryto. A jsme u bodu 24. Ne, 14 ještě nebyla schválena, říká pan předseda, takže budeme hlasovat nyní o 24 pro. Proti. Schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F pro, Promiňte, zapomněl jsem bod 15, kde je pro? Proti? Bylo to zamítnuto. Kompromis F pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A přeskočíme 16, 26, 27 a jsme u 28. Zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, Kdo je proti? Zamítnuto. Pan Dav. Budeme to tedy ověřovat. Ještě jednou. 29 pana Dafa. Pro. Kontrári. Proti. Zamítnuto. Návrh číslo 30, pana Dafa, pro. Proti. Zamítnuto. Poslanecí návrh 31 DAF pro. Proti. většina, takže je to zamítnuto. V PT 17 pro proti zdrželi se zamítnuto PT 18 s ústním pozměňovacím návrhem. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 32 pana Hefnera pro. Proti. Omlouvám se, říkáme předseda. 32. Ještě jedno, Kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Bod 19. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Bod 20. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Podmínovací návrh 34 pro. Proti. Drželi se zamítnuto. Poznávací návrh 35 pana zpravodaje pro. Proti? Nebylo to jasné, říká pan předseda. Budeme to opakovat. 35 pro. Proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dříve než budeme hlasovat o kompromisu H, budeme hlasovat bod 22, kde je pro. Proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis H. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Což znamená, že Bod 23 a návrh 38 jsou pokryty a jsme o 24 zpravodaje, kdo je pro. Proti. Ještě tedy jedno. Kdo je pro 24? Eh, Proti? Bylo to zamítnuto. Návrh 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 40 pro, kdo je proti, zdrželi se, Schváleno. Eh, bod 25. Zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 41. Kdo je pro? O 42 se ještě nehlasovalo, mám dojem. 41. Když byla 25 vypuštěna, tak bychom měli disk- hlasovat o 42. Ano, ano, měla by se o tom hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh P. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřicet šest pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. Poznací návrh 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Bod 27. Zpravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno. Bod 28 pro. Proti. Zamítnuto. Bod 29 pro. Proti. Zamítnuto. Návrh 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní přistoupíme k závěrečnému hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Kolik tedy hlasovalo proti? Zdrželi se? Děkuji. Uzavřeli jsme tímto hlasováním a blahopřeji kolegovi Gvaltieri. Pan, jeden člověk se zdržel. Pan Scholz a paní Češková? Ta hlasovala jak? Proti? Proti nebo pro nakonec? Proti. Proti. Dobbiamo adesso votare la relazione intermedia. A nyní přistoupíme k dalšímu hlasování. Je to průběžná zpráva o výsledku postupu schvalování víceletého finančního rámce. Pan Čáskovský. Návrh čtyři, kdo je pro? Proti? Můžeme hlasovat, pane Gualtieri? Zpráva se tedy týká vícelého finančního rámce na období 2014 až 2020. Pro, proti, schváleno. Pětka pro, proti, Je třeba to zopakovat. Jsme unaveni, ale musíme se tím prokousat. Tedy kdo je pro pětku? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička pro. Proti. Zdrželi se? Schváleno. Kompromis A. Kdo je pro? Omlouvám se. Ale ještě musím odhlasovat devítku. Kde pro? Proti? Je to schváleno, říká pan předseda. A kompromis A, kdo je pro? Proti? Schváleno. Takže desítka, jedenáctka je pokryta. Dvanáctka, kde je pro? Proti? Nebylo to schváleno. Jedenáctku, jedenácti. Přejete si to zapakovat? Bylo to jasné nebo ne? Pane předsedo, jenom abychom vyjasnili některé z těchto věcí, tak bychom mohli hlasovat elektronicky. Myslím si, eh, že to, je, že to bylo velmi těsné a jasnou přestou bychom získali jenom díky elektronickému hlasování. Elektronika. E, zajisté. Tedy zahajuji hlasování. Hlasujeme o jedenáctce. Ne, omlouvá se pan předseda, eh, hlasujeme o dvanáctce. Zahajuji hlasování. No. Hanno votato tutti, è chiusa la... Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A jsme u třináctky. Ano, my jsme to předtím neviděli, ale teď už to vidíme. Děkuji. Proseguire con la votazione elettronica sempre? Eh? Allora, eh... Přidejte si pokračovat v elektronickém hlasování. Hlasovat tedy nadále elektronicky? Hlasujeme tedy o 13. Zahajuji. Návrh číslo 13. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Čtrnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Za je hlasování je to návrh číslo 15. Hlasujeme o pozměnacím návrhu 15. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Zahajuji hlasování a hlasujeme o čísle 16. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlasujeme tedy o návrhu 17. Hlasování je zahájeno, hlasujeme o 17. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Poznací návrh číslo 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Devatenáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Za hlasování o návrhu číslo 20. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Návrh číslo 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh číslo 22. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A nyní návrh číslo jedna. Hlas, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Takže můžeme přistoupit k návrhu číslo 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. A hlasujeme o návrhu číslo 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A dostáváme se k závěrečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno 18 pro, 3 proti, jeden člen výboru se zdržel. A dostáváme se k dalšímu hlasování. Na pořadu jednání máme správní právo procesní Evropské unie bod číslo 14. Potiamo Proviamo prima di votare la mano, che più veloce. Proviamo a continuare con la mano, per favore, si fa prima, vediamo un po', eh, se no. Allora, eh, mettiamo in... Pokusíme se urychlit naše hlasování, takže budeme hlasovat pomocí signálu rukou. Eh, je to tedy čtrnáctka, eh, stanovisko paní Jetemeky, čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Patnáctka, pro? Proti? Jedenáctku jedenácti zamítnuto. Či dvanáctku jedenácti schváleno? Takže budeme to muset ověřit. Elektronicky. Patnáctka. Messerschmitt. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. Šestnáctka, kdo je pro? Přejete si hlasovat ovšem elektronicky? Já jsem to chtěl urychlit, ale prosím. Takže zahajuji hlasování, je to šestnáctka. Končím hlasování. Schváleno. Poznací návrh 17, 174, ranžel. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, bylo to schváleno. Nyní osmnáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pokusíme se hlasovat pomocí signálu rukou, abychom to urychlili. Dvanáctka. Zahajuji hlasování. Dobrá, tedy elektronicky zahajuji. Je to 19. Ranžel. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 20, Ranžel, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 21 Aranžel. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 22 Ranžel. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 23 Gualtieri zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 25. Ranžel. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26, Ranžel, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 1, Gvaltieri. První část. Kdo je pro první část? Prosím, zvihněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Návrh dvě. Kvaltieri. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Návrh tři. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Kompromis A. Kdo je pro proti? Takže se. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 6. Pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Sedmička pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis B pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno a to jednomyslně. Blahopřeji kolegyni Jatenmaky. A nyní jsme u bodu 15. Zřízení programu Evropa pro občany na období let 2014 až 2020.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 o zprávě nebo stanovisku pana Hefnera, program Evropa pro občany na období 2014-2020. Pozměňovací návrh 11 rukou, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, kdo je pro, Pane předsedo, můžeme to odhlasovat unblock? Ty první návrhy. Já jsem o to žádal, ale myslím, že EPP eh, e to odmítla. Omlouvám se. 16 elektronicky, nebo 15. Chcete hlasovat elektronicky? Ne, rukou. 16. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 18, kdo je pro, proti, zamítnuto. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 41. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 25, kdo je pro, proti, Ještě jednou elektronicky elektronicky. 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 26. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 27, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. A uděláme ten zbytek unblock? Souhlasíte? Ne? Tak jednotlivě. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zamítnuto. Pardon, schváleno, říká pan předseda, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 38, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 pro. Proti. Schváleno. Dvojka pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6. Kdo je pro? Spočítáme pro. Proti. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10, pro, proti, zamítnuto. Závěrečné hlasování. elektronicky, elektronicky. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Devatenáct ku čtyřem schváleno. Gratulujeme Ani Jetem Meky. Tak. Omlouvám se, omlouvám se, to nebyla paní Jetemeky, to bylo stanovisko pana Hefnera. Pana Hefnera. Vyslovuji to správně.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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Dvanáct ku deseti. Kolega Dav je rád. Aha, chcete vidět čísla? Deset proti, Deset pro, Dvanáct proti. Jeden se zdržel. 10 bylo pro, 10, 12 proti, jeden se zdržel. Congratulations to the rapporteur. Eh, gratuluji zpravodajovi. Měli bychom mu pogratulovat. Tak, to jsme měli hlasování a teď ještě Ilčev. Staněmír Ilčev, jeho zpráva. A máme tu pozměňovací návrh A. Myslím, že elektronicky to půjde rychleji. Hlasujeme. Takže to byl kompromisní návrh A, o tom hlasujeme teď. Zahajuji hlasování. EPP eh, e tu není. Kompromis A? Nebo je duchem nepřítomná? Končím hlasování. Jasné zamítnutí. Pozměňovací návrh 8 odpadá. Musíme hlasovat, protože jsme zamítli kompromis, čili osmička. Kdo je pro rukou? Ručně. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Zvedněte prosím ruku, kdo je pro? Proti, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10 a 9 jsou stejné. Kdo je pro? Rukou, prosím, pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Schváleno. Promiňte, schváleno. Pozměňovací návrh 3 schválen. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Schváleno. To znamená, odpadá jedenáctka a pětka. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Závěrečné hlasování elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 19 pro, nikdo proti, dva se zdrželi. Gratulujeme panu Ilčevovi. Dobrá, zahájíme tedy znovu naši práci. Vrátíme se zpět k pořadu jednání. Prosím o pozornost. Pokud si přejete hovořit, diskutovat, prosím, Opuste tento sál a veďte své diskuze na chodbě. Nyní budeme mít společnou rozpravu a já jsem velice rád, že zde mohu uvítat místě předsedu Evropské komise, pana komisaře Maroše Ševčoviče. Děkuji mu mnohokrát, že se dostavil mezi nás a velmi se omlouvám za spoždění, které máme. Dnešní schůzka s panem komisařem je velice významné. Budeme hovořit o evropských politických stranách a o návrzích, se kterými přišla Evropská komise a které se týkají statutu a financování evropských politických stran. My se pokusíme jak si odpovědět určité důležité otázky, které se týkají tohoto tématu, je nutné provést reformu organizace evropských politických stran. Evropská komise již zareagovala, předložila konkrétní návrhy, které se zakládají na zprávě pana kolegy Leinena v minulém volebním období a rovněž také vycházejí ze zprávy paní Janaku. Pane komisaři, prosím, máte slovo a ještě jednou se velmi omlouvám za to, že jsme přetáhli hlasování. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že jste měli velmi nabitý dopolední program a váš volební eh, seznam byl velmi dlouhý, ale těším se na nyní velmi intenzivní diskuzi na téma, které je pro nás pro všechny velmi významné. Myslím si, eh, že eh, projev o stavu Unie pana Barosy potvrdil nebo zmínil to, co budeme potřebovat v budoucnosti, řeš, abychom mohli vyřešit krizi a, a to je, že potřebujeme více Evropy pro evropské občany. Potřebovali bychom silnější politickou eh, legitimitu a proto musíme rozvinout instituce a vylepšit fungování Evropské unie tak, abychom byli schopni vyrovnat se se současnými a budoucími úkoly. Také bych připomněl, eh, nebo jistě si budeme pamatovat, že tedy byly vyzvány evropské politické strany, aby hrály plně svou úlohu při překlenování propasti mezi národní politikou a evropskou politikou a aby posilovali eh, evropskou schopnost jednat. Komise se donívá, že naše návrhy k politickým evropským stranám a nadacím vytvoří správné rámcové podmínky pro to, aby se tyto cíle splnily. Chtěl bych zejména poděkovat paní Janaku, která hrála velmi významnou úlohu v tomto ohledu při realizaci tohoto kroku. A jak jste si jistě všimli, a jak pan předseda a já jsem oznámil eh, lídrům eh, stran eh, před letní přestávkou, včlenili jsme sem velkou míru návrhů a požadavků, eh, které měla paní Žanaku eh, ve své zprávě stupna 2011. A dále jsme také navrhli specifická řešení, aby se řešily věci, eh, které se objevily poté, co parlament přijal své usnesení o zprávě paní Žanaku. Jsou to návrhy, které se týkají respektování evropských hodnot, a také takzvané spekulativní vytváření nových evropských stran, které se budou snažit získat evropské finanční prostředky. Chtěl bych vás seznámit s hlavními aspekty návrhu. Komise navrhuje nařízení, které by zavedlo evropský právní status. Evropský právní status pro evropské politické straně a nebo evropské politické nadace. Tento nov, eh, tato nová evropská právní subjektivita bude muset být usnána všemi členskými státy a to je bez pochyby velká novinka. Ehm, toto by měly získat strany anebo eh, nadace, které naplňují určité standardy a především dodržují evropské hodnoty, hodnoty, na kterých se Evropa zakládá, respekt pro lidskou důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a respektování lidských práv. A samozřejmě musí být dodržen neziskový princip e, strany e, a nadace, které tady budou mít transparentní pravidla o řízení e, a vnitrostranické demokracii, budou mít například možnost zvolit si své držitele funkcí a další aby politické strany dodržovaly eh, evropské zásadní hodnoty, tak jsme vyjasnili pravomoce Evropského parlamentu, posílili jsme je eh, v té oblasti, eh, kde jde o ověřování těchto záležitostí a přijímání příslušných kroků. Dále jsme také navrhli změny na dvou úrovních, protože zavádíme evropský právní status, budeme muset na evropské úrovni také vytvořit obsáhlý rámec pro řízení financí stran, eh, pokrývání eh, těchto výdajů, eh, členské poplatky a dary. A dále jsme také zavedli větší požadavek na transparentnost a, a také robustní režim sankcí. Další možnosti financování jsme také zavedli, především jsme eh, zvýšili eh, tady úroveň předběžného financování a eh, darů. A dary mohou zůstat anonymní. A dále komise také navrhuje odstranit strany z nefungujícího systému grantů podle finančního nařízení a místo toho se vytvoří nové ustanovení, pro eh, eh, evropské politické strany, eh, které by vlastně získávaly příspěvky sui generis. Je to v pracovním dokumentu, který je přiložen k nařízení a z tohoto dokumentu se stane legislativní návrh po té, co nové finanční nařízení bude schváleno kolegiem. Já si myslím, že to by se mělo stát později během tohoto měsíce. Umožňuje pružnější systém financování stran, mohou si vytvářet vlastní zdroje a také možnost eh, přenášet si prostředky eh, z rozpočtu mezi různými roky, až maximálně do dvou rok. A také jsou tady eh, stanoveny maximální míry spolufinancování z evropského rozpočtu, byly navýšeny a komise dále navrhuje také podmínku pro Eh, přístup k evropskému financování z evropského rozpočtu. Toto požadoval Evropský parlament a my si myslíme, že to je eh, oprávněné kritérium, oprávněný požadavek, protože Evropský parlament eh, je samozřejmě považován za klíčové místo pro vyjadřování vůle evropských občanů. Kam bychom se tedy měli zaměřit do budoucnosti, na co se soustředit? Především na rychlé přijetí balíku doporučení komise jsem vložila ambiciozní cíle pro vstoupení v platnost tohoto eh, navrhovaného nařízení. Přáli bychom si, aby bylo schváleno a vstoupilo v platnost do 1. července příštího roku, to znamená 2014. Eh, Dodívám se, že to jasně vypovídá o tom, jaký význam tomuto rámci připisujeme. Ovšem eh, eh, bylo by dobré, aby to bylo eh, v platnosti dávno před volební kampaní a volbami v roce 2014. Už jsem viděl váš harmonogram, je to velice působivé. Chcete hlasovat o tomto návrhu už v lednu a Doufejme, že tady bude konstruktivní a dobrý trialog a potom eh, na, plenárce, na plenárku by se dostalo v březnu nebo v dubnu a, eh, a já doufám, že se to podaří dotržet. Už jsme zahájili jednání s členskými státy, předložil jsem tento návrh ministrům zahraničních věcí a, eh, a také na Radě pro všeobecné záležitosti a kyperské předsednictví jasně prohlásilo, že je ochotno eh, s touto věcí rychle postoupit vpřed. Drží se svého slibu, takže už jsme vedli poměrně rozsáhlé jednání na radě. Eh, první pracovní skupina eh, už se třikrát sešla a, a další zasedání je plánováno na tento týden a bude se o tom diskutovat také v pracovní skupině pro rozpočet. Některé členské státy velmi jednoznačně vítají tento návrh a Stejně jako my si přejí, aby vše postupovalo velmi rychle, aby návrh mohl být schválen do léta příštího roku. Jsou zde ale také členské státy, které jsou kritické k našemu návrhu, především pokud jde o pružnost které se týká, která se týká financování z, evr, z rozpočtu EU. E Proto bych chtěl vyzvat váš výbor, zpravodaje, a evropské politické strany, aby zahájili dialog s radou, členskými státy, s vašimi eh, domácími stranami ve vašich členských státech eh, a eh, ptejte se jich na to, jaký by mohl být konstruktivní přístup k této věci, protože my máme velmi dobré argumenty, kterými bychom mohli vyrušit všechny obavy. Já a můj tým uděláme vše pro to, abychom tento proces podpořili, abychom rychle mohli schválit tento balíček, protože komise se donívá, že je to skutečně velmi významný návrh. Získal obrovskou většinu v kolegiu, takže máme velmi silný mandát k vyjednávání a k tomu, abychom to dokončili do 1. července příštího roku. Protože to by bylo dobré, abychom měli dost eh, času na to, aby eh, evropské politické strany mohly tento status využít eh, předem ještě v dostatečném přesču před volbami. Děkuji mnohokrát za vaše vysvětlení, pane komisaře. A nyní dám prostor našim kolegům a dám přednost kolegům, kteří v této oblasti sehrávali význačnou úlohu, tedy kolegyni Janaku a panu kolegovi Guerrero, který je zpravodajem pro finanční nařízení. A pak si vyslechneme další kolegy, pokud si budou přát vystoupit. Paní kolegy Janaku, prosím, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla srdečně poděkovat panu komisaři Ševčoviči. A to proto, že podněty a žádosti Evropského parlamentu komise obšírně zohlednila. A zohlednila správně význam statut evropských politických význam statutu evropských politických stran. Já vám opravdu velice děkuji. Vy jste až do samého závěru s námi velmi intenzivně spolupracoval. Jdeme o toto. V členských zemích je pojem evropská politická strana něco, co není až tak známé. Je zde povědění možná o tom, že existuje Evropská DPP e jakožto politická strana SAD a liberálové. A já si myslím, že občané si myslí, že tyto strany mají také svůj vlastní statut. Ale pokud by nyní zjištili, že takovéto strany v podstatě fungují stejně jako eh, dnes státní nevládní organizace, tak by je to jistě poněkud zklamalo. A proto se nyní snažíme zrealizovat něco, co pomůže tomu podpořit hodnotu evropských politických stran a umožní jim lepší fungování. Evropské politické strany musí získat možnost mít eh, přímé členy. Na druhou stranu potřebujeme právní systém sui generis pro tento typ politických stran. V rámci nařízení by evropské politické strany a nadace měly získat právní subjektivitu. A pokud členský stát by si přál něco takového založit, či další skupiny politické, tak aby tuto možnost měly. To, co zmínil pan Ševčovič, je v této souvislosti velmi důležité. Bylo zde řečeno, že stranám nejde o to žádat o více finančních prostředků, že stranám jde o to, aby existoval jistý právní systém tak, aby nebyly v rozporu s vnitrostátními předpisy členských států. Jde jim o to, aby získali právní subjektivitu, kterou potřebují, tak, aby je, jejich aktivity byly transparentní na všech úrovních. Členské státy, některé členské státy si dělají obavy a jistě si dokážete představit, které to jsou. Dělají si obavy, že toto nařízení slouží pouze proto, aby evropské politické strany získaly více peněz. Ale tyto státy se klamou, o to nejde. Jde o právní rámec, jde o to, aby měli právní subjektivitu, aby měli právní rámec pro své vlastní stanovy. A v první řadě jde tedy o tuto institucionální stránku. To je hlavním eh, tématem, to je jádrem návrhu nařízení. Po Lisabonské smlouvě potřebujeme odpovídající právní rámec pro strany, které fungují jako evropské strany. A potřebujeme pravidla, která budou jednotná a budou pokrývat jak evropské politické strany, tak nadace, které k ním jsou přidružené. Eh, některé evropské politické strany to nevždy jasně oddělovaly, tedy tu otázku stran a nadace, nevědomaly tomu příliš mnoho pozornosti. Já osobně si myslím, že jisté záležitosti lze pokrýt i v zámci stávajícího rámce, ale jisté věci prostě ne. A v této souvislosti bych ráda poukázala na to, že návrh Evropské komise nyní zajišťuje to, že existují veškeré předpoklady, veškeré nutné předpoklady pro to, abychom měli zachováno zásadu proporcionality a subsidiarity. Je tam také dostatek pružnosti. Ta je rovněž velmi důležitá. A s ohledem na volby v roce 2014 to bude velmi přínosné, protože do voleb a do volebního boje půjdeme lépe připraveni a lépe strukturováni. V rámci tohoto nařízení tedy komise poskytuje odpověď, reakci na jisté obavy, které eh, již po jistou dobu panovaly v této věci. Financování je tam propojeno s jasnými podmínkami a to buď eh, je to financování ze strany jednotlivých stran? A nebo je to financování ze strany regionálních schromáždění a parlamentů? A v rámci členských států je, se zohledňuje skutečnost, že v minulosti docházelo k velkým obtížím v souvislosti s různými typy nadací či s různými nadacemi, které byly přidruženy e, k jedné konkrétní straně. Taky docházelo k strukturálním potížím, byl tam nedos, byl tam nedostatek jasnosti a transparentnosti, nebyla tam ani jasnost z hlediska právního, otevíralo to příliš velký manevrovací prostor a v minulosti to byl problém. A již to neodpovídá aktuálnímu stavu věcí v dobách velkých finančních a politických problémů. Není možné, aby v takovéto době byla situace evropských politických stran taková, jaká je teď, protože by toto se jistě nelíbilo ani evropským občanům. Myslím si, že postoj evropských občanů k evropským politickým stranám je dnes možná pozitivní také proto, protože evropští občané mají pozitivní postoj k té své vlastně národní politické straně a pak vidí, že tedy obdobná strana existuje na evropské úrovni, že má podobné praktiky a podobné hodnoty. Proto si myslím, že je důležité to, co řekl pan komisař, a totiž, že je zásadní, aby ty stejné strany na těch různých úrovních, jak tedy národní, pak evropské, podporovaly stejné hodnoty. Nebudu hovořit příliš dlouho, chtěla jsem, je to první výměna názoru. Chci pouze potrhnout, že na základě návrhu Evropské komise získáváme právní systém, který nám umožní vytvořit právní rámec sui generis, který bude uznáván ve všech členských zemích Evropské unie. Není možné, aby zde byl rozpor s vnitrostátními ústavami či s vnitrostátními právními předpisy. To jistě ano. Pane předsedo, vy sám jsme zmiňoval, že na tom bude ještě mnoho práce, mnoho práce do toho by již bylo vloženo. Chtěla bych výslovně poděkovat jak vám, tak komisi za to, že že se věnuje tedy statutu evropských politických stran a nadací a předložili k tomu odpovídající návrhy. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Guerrero. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Rád bych se věnoval teď oběma zprávám K tomu návrhu. Bylo řečeno, že tento výbor tohoto parlamentu by měl být vděčný za to, že se tehdy akceptovalo to, co parlament navrhl. A to se také projevuje v té zprávě. Jako zpravodaj eh, pro reformu rozpočtového, rozpočtových pravidel se vystavuje riziku, že paní Janako bude zastupovat eh, ústavu a já budu dělat účetního. Takže mi dovolte, abych se vyjádřil k celé té věci, protože později budeme pracovat i na tom. Myslím si, že to, co řekla paní Janako, to je všechno správně. Bylo to dobře promyšlené. A myslím si, že v našem výboru se budeme muset soustředit na to, aby to nemělo dopady na rozpočet. To si myslím je mimořádně důležitý prvek v současné době, v současném prostředí v EU. Kdyby tu zaznělo, že evropské politické strany požadují více peněz, pak by naše legitimita eh, utrpěla velkou škodu, utrpěla by v souvislosti s eh, reformami, o které usilujeme. S jedinou výjimkou, která tu je v tomto parlamentu, myslím si, že všichni se shodnou na tom, že v Evropské unii se nacházíme v situaci, kdy je nutné, abychom strany posílili. Všechno, co jsme zažili v posledních třech letech, ukazuje na to, že se dostáváme stále více na mezistátní úroveň, na úroveň mezi státy, konfrontace severu a jihu, země, které mají hodnocení 3A, země, které mají problémy a vize a projekty začínají zaostávat. Naše vize Evropské unie dneška a budoucnosti. Tato vize je správná a nesmíme ji obětovat střetu názorů. Je to důležité pro společné projekty, pro budoucnost, kde půjde také o evropské politické strany. A proto si myslím, že tento návrh přichází nejen ve správnou dobu, ale je také přiměřený přichází v dobu, kdy naše ideologické premisy musíme pro rok 2014 posílit tak, aby se občané mohli také vymezit vůči tomu, aby eh, za sebou už měli interní konfrontaci s tou globální vizí EU. Pokud je o financování, Tady stále ještě čekáme na to, až bude zveřejněna reforma, reforma rozpočtových pravidel a pak se na to budeme muset podívat. Už jsem řekl v úvodu, že pozměňovací návrhy v těch půjde vždy o to, jak bude probíhat financování, jak bude odůvodněno, jak bude spravedlivé a podobně ale i já jako zpravodaj musím říci, že to není eh, v podstatě z gro toho návrhu komise. Pokud je o návrh jako takový, jako celek, budu se snažit, a paní Dženeko už to řekla, pokusím se, abych nešel příliš do detailu. Některé z otázek, některé z problémů jsou otázky, které mám na pana komisaře. Je to určitá pochybnost, která se týká toho, zda to bude takový statut, který by měl být naší jedinou normou pro evropské politické strany, anebo zda to bude spíše tak, že ten statut, na ten se budeme dívat společně s, s legislativními základy všude tam, kde bude vlastně ta strana mít domov, kde bude usídlená, usazená. Zda to bude v souladu také se zákony jednotlivých národních států. Je třeba, abychom si to představili jako dvoukolejné. Na jedné straně se musíme snažit o zákonodárství, které na evropské úrovni pokryje všechny právní aspekty statutu nebo stanov a financování, tak, abychom neměli nakonec myšmaš zákonů, který bude matoucí a povede ke sporům. A druhá otázka, kterou chci položit, se týká kontroly Jde o to, že politická strana musí zastupovat a představovat skutečné evropské hodnoty. Tím mám na mysli návrh, který komise dnes předkládá, kde se ukazuje, že parlament tady musí rozhodnout o tom, kdo bude porušovat, nebo kdo to bude, kdo porušuje evropské hodnoty. Eh, měly by to posoudit tři osobnosti, které navrhne Rada, Parlament, případně Komise. Nejsem si jist. Zda bychom neměli přemýšlet o alternativách, protože parlament je konec konců politický orgán a konečné rozhodnutí o tom, zda nějaká politická strana eh, porušila evropské hodnoty, asi zůstane vyhrazeno nějaké instituci či orgánu, který tady budeme muset určit. Já jako člen s tím nemám problém, ale existují v Evropské unii různé zákony, které se týkají zákazu politických stran v duchu toho, zda dodržují hodnoty příslušných ústavních zákonů či ne. A myslím si, že i na, ani na to bychom neměli zapomínat. Nejsem proti tomu, aby rozhodl konec konců parlament, ale myslím si, že bychom měli mít velmi přesnou úpravu, tak, aby parlament v politickém hlasování nedospěl k opačnému výsledku než ostatní zástupci institucí. Pokud je o financování. Myslím si, že jedna věc je zásadní. Je to transparentnost, kterou potřebujeme. Souhlasím s komisí, Jde o to, abychom zabránili problémům, vyhnuli se jim. Velmi často jde o to, že v takových případech musíme postupovat transparentně. Jedná se o soukromé příspěvky nebo dary či jiné druhy financování. Jsou tu dva aspekty, které jsou pro moji skupinu důležité a které bychom chtěli změnit. Mimo jiné, jde o to, jak se rozdělují ty prostředky. Návrh komise uvádí 50 celku rozdělit na všechny evropské politické strany a 85 proporcionálně podle počtu členů, které budou mít v Evropském parlamentu. Já si myslím, že to je klíč pro přerozdělení, který není proporcionální. Myslím si, že Patnáct procent je docela hodně pro stranu, která má třeba jenom jednoho člena. Čili tam bychom chtěli najít jiný klíč pro rozdělení těch prostředků a ty musí být nižší než těch 15%. Nevím kolik, ale méně. A pokud jde o kofinancování, vím, že existují různé názory v jednotlivých stranách. Moje frakce si myslí, že existují jiné frakce, jiné skupiny politické, které jsou, řekněme, oblíbenější než socialistická frakce třeba nalevo a požadovali by potom proces kofinancování, který by byl vysoký. To by bylo obtížné pro některé politické strany akceptovat. Ta procentní sazba byla původně vyšší. To, co navrhuje teď komise, už je nižší, ale my podáme pozměňovací návrh, abychom to snížili ještě více. Pokud jde o to krátit administrativní správní výdaje, ano, dělat kontrolní zprávy, ano. A ještě mám dvě otázky, kterým bych se chtěl krátce věnovat. Lhůty. Pan Ševčovič správně řekl, že parlament udělá vše pro to, vše, co je v jeho silách, aby proces urychlil ale červenec 2013 je docela krátká lhůta a pokud si ji stanovíme, musíme myslet na to, že bychom měli mít v případě potřeby možnost prodloužit to až do podzimu, protože i politické strany potřebují určitou dobu na to, aby se přizpůsobili, aby udělali reformy, které ten návrh přináší. Druhá otázka se týká přeskumu toho, s čím se tady počítá. To je to datum třetí rok po evropských volbách a to znamená dva roky před touto volbou. Tak, jak je to tu napsané, já bych to chtěl upřesnit, dejme tomu, na začátku třetího roku. Tak, aby bylo jasné, pro ten přeskum, že je eh, třeba připravit doporučení, případně také reformy jednotlivých aspektů tam, kde to nefunguje. A pokud je o financování, myslím si, že to nejdůležitější je to, abychom škrtli roční plány, tak abychom měli větší pružnost pro financování politických stran. Na druhé straně ty příspěvky na základě nebo financování na základě příspěvků, financování ex ante nebo financování, které se odůvodní až následně. Myslím si, že tento návrh je dobrý. a my bychom jako výbor ho měli přijmout pozitivně, protože ten zohledňuje naše návrhy a myslím si, že se pokusíme eh, popracovat na tom co nejrychleji, tak, abychom drželi, dodrželi lhůty stanovené. A na závěr ještě. Myslím, že není tajemstvím, Myslím, že byste nám neprozradil žádné tajemství, když nám řeknete, které země jsou ještě v radě proti. Myslím, že by to bylo ještě efektivnější. No, no, že parola. Děkuji panu Gererovi, paní Janaku a pan Gerero se vyjádřili, udělili jsem jim slovo, protože jsou zpravodaj a nyní musí mít pan komisař příležitost nám odpovědět. Máme ale velice málo času a proto prosíme ostatní kolegy, kteří se přihlásili o slovo, o velkou stručnost, aby omezili své vyjádření na, na nejvýš tři minuty. Pan Dav. Zdravím vás, pane komisaři. Několik otázek. Řekli jste, že jsou určité problémy na radě. Samozřejmě problémy na radě jsou vždy ale samozřejmě status eh, bude schválen eh, řádným, tedy tím obvyklým eh, pod procesem spolurozhodování, to znamená většinové hlasování a já doufám, že komise tady bude naléhat na to, aby se prosadila kvalifikovaná většina tak aby eh, tady bylo možné dopracovat se k výsledku. Za druhé, fakt, že politické strany budou muset být registrovány v některé z členských zemí a budou podléhat vnitrostátní legislativě. To vlastně kontrastuje nebo velmi se liší od současného stavu a proto by mě zajímalo, proč se komise rozhodla zvolit tuto cestu na rozdíl od například té možnosti, že by politické strany mohly se registrovat jakožto, eh, tedy v rámci statutu eh, Evropské společnosti. A dále politická eh, otázka. Politické strany nesmějí eh, financovat kampaně referent, což eh, je podle mě jasné a bude se konat několik referent ke kritické otázce zeměněny eh, smlouvy o Evropské unii a proto si myslím, že, to, že by to bylo smysluplné a žádoucí, aby evropské politické strany měly možnost ovlivňovat tyto kampaně, hrát tam eh, aktivní úlohu, přidali by tam evropský rozměr, což je velmi potřebné. A pokud jde o bod 18 prohlášení Eh, smlouvy z NIS o politických stranách, tak eh, eh, samozřejmě by to tomu odpovídalo, ale podle mého názoru už je toto ustanovení již zastaralé a v současnosti už zde máme pozitivnější vnímání politických stran, tak jak je to zakotveno v Lisabonské smlouvě. A Potom ještě eh, další poznámka k jiné věci. Náš výbor, jak se stám, je toho názoru, že politické strany by jaksi měly být eh, testovány, aby vedly řádnou kampaň během eh, příštích voleb do Evropského parlamentu a my vyzýváme komisi, aby se vyjádřila před plenárním zasedáním Evropského parlamentu k organizaci voleb v roce 2014 a rádi bychom takovou událost spečetili také písemným usnesením, kde by byly v podstatě tři tvrzení, tedy to, že politické strany jmenují eh, své kandidáty na předsedu komise, za druhé, že 50 příští komise bude sestaveno ze členů Evropského parlamentu a za třetí, že datum konání voleb bude posunuto z června na květen a byl bych velmi rád, pane komisaři, kdybyste mohl zareagovat na tento návrh. Myslím si, že se bude také zvažovat na konferenci předsedů zítra. Yes, I, yeah, I have left here. Okay, so first of all I understand that. Především bych chtěla říct, že chápu, že je tady mnoho kolegů, kteří by si chtěli vzít slovo, ale eh, chtěla bych vás vyzvat, abyste opravdu maximálně hovořili tři minuty, protože se musíme všichni, musíme všichni k sobě mít rovné postavení. Pan Schulz? Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vítám vás a myslím si, že eh, nás čeká velký úkol a já bych se chtěl eh, přímo zaměřit na některé otázky. Velmi široce jsme tady o tom diskutovali u příležitosti eh, našeho, naší zprávy o evropských politických stranách. A teď tady máme tento legislativní akt a já bych se k této věci chtěl zeptat na rozšíření definice politických stran. Eh, rozšiřuje se to také o jednotlivce a mě by zajímalo, jaká, jak tady eh, bude vypadat ta organizace politických stran eh, členských států, protože eh, máme pocit, že by to mohlo vyvolat určité potíže. Máme zkušenost z mnoha evropských politických stran ve chvíli, kdy se hovoří o tom, jak poslanec může ovlivnit eh, situaci v evropských politických stranách, jaké jsou jeho práva a možnosti podílet se na aktivitách evropských politických stran eh, v Evropské unii a mm, možná také v jiných strukturách, eh, které mají na tomto zájem. A další otázka. Myslím si, že toto je takový zlomový okamžik. Zajímalo by mě, jaký je vztah mezi národními stranami, které jsou eh, členy v evropských stranách, protože když se nyní podíváme například Řecka a vedoucího poslance, pos, vedoucí poslanec EPP eh, bude v Řecku eh, a, a ale jsou tady i jiní poslanci, kteří náleží k jiným politickým stranám a mě by zajímalo, co to všechno znamená pro naši diskuzi, kterou tady musíme vést o posílení práv občanů a jejich možnosti ovlivňovat dění v politických stranách na evropské úrovni. A další věc, to financování, není mi zatím jasné, proč tady směšujete uh, tu funkci evropských politických uh, institucí, tedy té eh, právní, právního subjektu eh, a potom uznání eh, tedy toho, co je subjektem na, evro, na národní úrovni, protože to je směs. Osoby zaměstnané evropskými politickými stranami náleží nebo podléhají dvěma legislativám, jednak na základě legislativy tedy těch, té legislativě národní země a ne eh, legislativě na evropské úrovni pro evropské instituce. Takže tady by z toho vzešel, vzešla taková směs, která by mohla vyvolat určité otazníky. Eniu. Děkuji, pan Eniu. Děkuji, pane předsedo. Já budu samozřejmě stručný. Uh, Pane komisaři, eh, naslouchal jsem vám, pokud jde o návrh celoevropských politických stran, a vy jste tam hovořil eh, hodně často o financování a rozpočtu a já jsem také právě naslouchal panu Dafovi, eh, který říkal, že abychom umožnili využití těchto fondů pro ovlivňování kampaní v případě referent, například v naší zemi, Eh, to bude mít vliv na náš budoucí vztah k Evropské unii, ale já si myslím zcela něco opačného. Myslím si, že tyto peníze by se k těmto účelům neměly používat. Můžete mě ujistit, že se to nestane a dále. Veřejné prostředky, eh, velká částka z nich půjde na financování těchto stran a víte o některých privátních soukromých skupinách, eh, které by třeba chtěly sami financovat takové strany. Zajímalo by mě, jestli eh, soukromé subjekty se zde budou nějakým způsobem angažovat. Bravissimo, doppiamente bravo. Speriamo che... Výborně. Bravo. Nyní má slovo pan Brons. Děkuji. Já nejsem pro financování eh, stran eh, státem nebo nadnárodními eh, nebo nadnárodních organizací. Já si myslím, že členové by měli vybírat příspěvky samostatně. Ale teď mě tady zajímají dary od různých obchodních svazů a třeba zahraničních vlád, které nejsou které ne, eh, vlastně si nepřejí eh, evropské strany. A vlastně by to znamenalo také financovat stranu, která eh, nemá žádnou podstatu. Ale pokud některé strany tedy získají finanční prostředky, tak potom by všechny strany měly mít nárok na toto financování. A jsou tady v podstatě dvě pravidla. Jednak stejná pravidla musí platit pro všechny strany, to je nepopiratelné, ale za druhé pravidla nesmí být dělena tak, že budou diskvalifikovat některé strany, protože jejich eh, politiky a ideologie eh, jsou eh, nehodící se, protože to by znamenalo, že některé strany to Eh, si to vlastně budou eh, sami schvalovat sobě a budou odmítat tyto finanční prostředky pro další. Je potřeba tedy mít transparentnost, eh, dále je třeba striktně respektovat hodnoty, na kterých se zakládá Evropská unie. To je tady uvedeno. Ovšem většina těchto hodnot jsou tedy univerzální a mohli bychom s tím souhlasit, ale ne to, jakým způsobem jsou interpretovány. A Evropská politická strana by si možná myslela, že výklad těchto věcí je jednoznačný, ale musím vám říci, eh, že ostatní lidé považují za samozřejmé své vlastní hodnoty. Hodnoty svou de- definicí jsou samozřejmě subjektivní, eh, záleží na jednotlivém posudku a subjektivní kritérium by ne- nemělo být v legislativě uváděno. To znamená, legislativní ustanovení musí se zakládat na objektivních kritériích, musí se držet ducha i litery zákona a ten závěreč, to závěrečné posouzení o tom, zda nějaká strana dostane financování, by mělo být prý ponecháno na Evropském parlamentu, ale ten je nejméně kvalifikovaný pro takové rozhodnutí, protože dominantní postavení tady mají strany, které mají eh, velký zájem na svém vlastním financování a na tom, aby se nefinancovaly ty strany, které se jim nehodí. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Hefner. Prosím o stručnost. Děkuji mnohokrát. Jsem velice rád, že pokračujeme vpřed v této věci. Podle mého názoru je to nesmírně důležité jako předpoklad pro ještě lépe fungující evropskou demokracii, pro ještě lépe fungující evropskou výměnu názorů, také pomocí o politických programech a o politických obsazích. To povede k posílení nejenom života uvnitř evropských politických stran, ale také posílení vnímání těchto stran na veřejnosti a já bych byl velice rád, kdyby to vedlo také k posílení účasti na evropských volbách, kdyby to bylo jakýmsi nepřímým důsledkem. Děkuji mnohokrát panu komisaři Ševčoviči a paní zpravodajce Janaku. Obzvláště důležité podle mě je to, že konečně jsme dospěli k vlastní právní subjektivitě jak pro strany, tak pro nadace. To má celou řadu důsledků v praktickém životě. Důležité je také to, že financování již není nějaká subvence, že strany máme financování sui generis, což poskytuje velkou svobodu a velké množnosti v praxi. E, několik bodů, které jsou podle mě ještě stále kritické. To první, to se týká kritérií. Je jistě správné mít tam kritéria, která se týkají programu, statutu a vnitřního demokratického uspořádání stran. To jistě ano. Ale například výběr kandidátů pro volby, toto je vlastně ústřední úloha politických stran. A z tohoto důvodu nechápu a nemyslím si, že je správně mít tam ten požadavek demokratické volby a demokratických rozhodovacích procesů v článku 4 odstavec 2 malé d. Toto se totiž týká pouze volby vedoucích orgánů stran a ne výběru kandidátů. Já si myslím, že to není akceptovatelné ve smyslu evropské demokracie, tedy to, že kandidáti ne, e, nevzejdou z demokratických procesů v stranách. A já si myslím, že e, naším úkolem by bylo, abychom požadovali po evropských stranách, aby jejich demokratické vnitřní uspořádání se projevilo také právě při tom, když budou sestavovat své kandidátky. Druhá věc, to jsou ta referenda. Myslím si, že by bylo velkou chybou tady vylučovat strany. Strany nejsou pouze volebními spolky, ale jsou také nositeli politické vůle a jejího vytváření. Strany musí vydávat podnět pro veřejné debaty ve společnosti a nemůžou eh, být nečinné, když jde o referenta. Ne, je třeba, aby se tady mohli aktivně do tohoto zapojovat a zapojovat do takovýchto debat. A další věc, to je z mého pohledu snad nejdůležitější. Říká se, že kritéria pro eh, udělení povolení by neměla být tak vysoká jako pro konkrétní financování, ale když se podívám na návrh, tak se to tam takto eh, nedodržuje. Já si myslím, že kritéria pro registraci Evropské politické strany jsou velice, velice přízná a není možné, aby se to propojovalo eh, s kritériem již dosažené politické reprezentace jak v Evropském parlamentu nebo v národních parlamentech. Potřebujeme nové strany, měli bychom tedy eh, registrovat i nové strany pokud mají program, stanovy a tak dále. A to i v případě, to i v případě, že prostě nemají dostatek křesel v parlamentu. Jinak to musí být u financování. Financování musí být propojeno s úspěchem v evropských volbách. To by bylo z mé strany vše, aby měl pan komisař ještě možnost odpovědět. Děkuji a nyní má slovo pan Víland. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Z časových důvodů se připojím eh, poděkování pana Hafne, Hefnera a také se připojím k těm jeho zásadním poznámkám, zejména k vytváření evropské veřejnosti posílením procesu vytváření evropských politických stran. Několik málo poznámek eh, jednak. Eh, článek 3, ta 3% v jedné čtvrtině členských států. Já si myslím, že to je příliš veliké číslo. Myslím si, že bychom to mohli nahradit jiným číslem, například tím, že bychom tam měli možná větší počet zemích evropských, ve kterých eh, eh, by strana tedy šla do evropských voleb. Myslím si, že strana, která řekne, že se nechce omezit pouze na národní volby, že chce jít do evropských voleb. Taková strana by měla mít eh, relativně dobrou možnost dostat eh, evropský statut, měla by dostat i jisté prostředky, ale trvalé eh, tyto prostředky samozřejmě pouze, když bude úspěšná ve volbách, pokud ne, tak by tam mělo být nějaké malé jednorázové odšotnění. Dále článek 5. Já si myslím, že bychom a týká se to toho, zda tedy připustíme právní, právnické osoby, jsou členy stran. Když strana řekne, u nás budou členy například eh, se stane členem německý automobilový spolek ADAC, když najednou tedy 13 milionů ADAC eh, si budou vykonávat své volení právo pomocí předsedy takovéto strany, to je obrovské nebezpečí, protože tak se vyloučí normální členové reálně existující osoby, které se staly členy takovéto strany. Uh, takže pokud, eh, možná bychom neměli eh, hovořit o zastupitelských právech členů, ale o právech na spoluvytváření takovýchto členů. A byly by to takové práva, kdyby jejich zástupci na vyšších, jejich zástupci na vyšších úrovní byli zvoleni tajnou a proporční volbou. Já si myslím, že to by zadrž, dodržovalo demokratické principy a bylo by to vylepšení textu. Také je důležité, aby přístup ke kandidátka, k tomu tedy být kandidátem, pokud tedy se strana již účastní voleb, že by to mělo být e, nutné a možné dále e, členství právnických osob. Já si myslím, že všichni členové by měli mít stejná práva, aby každý člen měl stejnou váhu. Co se týče demokratické volby, zde musíme jmenování jakožto kandidátku do Evropského parlamentu zohlednit a musíme jasně říct, že zde musí být i možnost alespoň požadovat tajnou volbu, protože jinak budeme mít problémy s transparentností. A již nyní říkají lidé někteří, že tajná volba nejde, že to je příliš málo transparentní, takže na to je třeba si dát pozor. A co se týče těch 80-50%, eh, když to opřeme o členy Evropského parlamentu, tak já bych řekl, že budeme počítat pouze ty poslance, kteří jsou zvoleni do parlamentu a kteří byli nominovány svou stranou v rámci demokratického postupu. Děkuji a jako poslední bude mít slovo a prosím o velkou stručnost, paní Gurmaj. Děkuji, omlouvám se za to, že jsem se spoždila, ale měli jsme interinstitucionální skupinu o informacích, kde jsem nahrazovala pana místo eh, předsed, pana předsedu. Jsem velice ráda, že je mezi náma pan Ševkovič a děkuji mu za odvedenou práci a také za práci paní Žanaky. Evropský parlament samozřejmě volal eh, už dlouhou dobu po vytvoření evropského právního statusu a jsem velmi ráda, že konečně se tady pracuje na nařízení eh, o eh, statusu a financování evropských politických stran a politických nadaní, nadací. Je to velice důležité eh, demokraticky, především před příštími volbami. Tato právní subjektivita, kterou budou mít strany a nadace, zvýší viditelnost a uznání a budeme v to doufat. Tyto strany samozřejmě potřebují příslušný rámec pro to, aby mohly naplňovat svou úlohu podle smluv. Zvýší se také transparentnost a také možnosti kontroly, především pokud jde o respektování evropských hodnot. Evropští občané se cítí být stále více vzdáleni evropským institucím a jsou tady velké obavy v souvislosti s tím, co se děje na evropské úrovni. A proto je velice důležité v takovém kontextu posílit eh, evropské strany. Potom článek 18 Musíme pomáhat, aby se eh, hlasy občanů více projevovaly na evropské úrovni. Musíme překonat demokratický defekt, eh, deficit. Myslím si, eh, že když posílíme evropské strany, tak posílíme také větší demokratičnost. Musíme také vyjasnit dvojí právní status ale věřím tomu, že se nám to podaří během toho běžného legislativního postupu vyřešit. Děkuji. Děkuji, nyní Chci ještě říct, nejdříve než nedá, předám slovo panu Ševčovičovi. Chci ještě oznámit, že nám tlumočníci poskytli ještě trochu času navíc, asi 10 minut, takže jim za to děkuji. Děkuji tlumočníku předem, pan Ševčovič. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem za vyjádření. Pokusím se stručně zareagovat na všechno, co jste řekli. Myslím si, že paní Janaku i pan Guerrero a i e, Zita Gurmaj by byli velmi dobrým týmem e, a jsou dobrým týmem při práci na této záležitosti a také vyjednání s radou a myslím si, že je velice důležité, že e, stejně nahlížíte na tento návrh. Je to návrh, který by měl umožnit evropské úrovni nebo umožnit politickým stranám umožnit nové věci na evropské úrovni a rovné postavení. A o to tady usilujeme právě pokud jde o to financování. Snažíme se tady vytvořit lepší regulační rámec pro lepší podmínky pro financování, aby pravidla byla jasná, transparentní, aby se otevřely dveře eh, transparentnímu financování a získávání prostředků a myslím si, že to je základní filozofie, která se skrývá za tímto návrhem. Myslím si, eh, že právní rámec sui generis pro a uznání na evropské úrovni eh, evropských politických stran je velice důležité. Je to politicky velmi významné, protože to poskytne jasnost eh, roli evropským politickým stranám pomůže nám to vytvořit eh, evropský politický prostor. Myslím si, že pan Guerrero velmi podrobně hovořil o různých aspektech rozpočtových eh, bodů tohoto návrhu a jaký bude náš návrh poté, co bude na eh, nařízení o financování schváleno a až bude komise schopná předložit tento eh, pozměňovací návrh eh, tak, aby byl vlastně doladěn s právním statusem a, finan- a umožnil dobré financování politických stran a nadací. Byla tady také obava, že pokud se evropské politické strany nebudou sami financovat, eh, tak to, a že tady vznikne dvojí eh, právní status, ale já si myslím, že se nám podařilo zabránit eh, tomuto, protože jakmile budou politické strany registrovány jakožto politické strany, tak budou mít evropský právní status a, a, ehm, a pochybnosti vymizí. Samozřejmě, že je potřeba, aby členské státy tady proto měly pochopení, aby to chápali, vnímali, protože eh, bude potřeba vědět, jakým způsobem nakládat s těmito stranami na národní úrovni v oblastech pracovně právních vztahů, eh, práva a, a daňových otázek. Ale já si myslím, že to bude poměrně snadná transpozice. Rozhodli jsme se jít touto cestou, protože jsme věděli, že kdybychom se snažili toto všechno vložit do návrhu o Evropské politické straně, tak bychom eh, měli velmi jednostrannou diskuzi a některé členské státy by chtěly vše eh, harmonizovat, eh, daňový zákonník a tak dále. Takže proto jsme se rozhodli pro tento typ postupu. Myslím si, že transpozicí tady je možné dosáhnout velmi dobrých výsledků a to do léta příštího roku. Pan Guerrero a pan Wieland tady hovořili o tom, jak je důležitá transparentnost. Myslím si, že je také důležité, abychom to dobře nastavili, hodně jsme se tomu věnovali, tomu, aby financování bylo dostatečně transparentní a abychom zároveň zajistili, aby byly dodržovány evropské hodnoty jsem velice potěšen, že pan Bronz a pan Enju souhlasili s tím, že to, co jsem eh, četl, eh, že s tím souhlasili, že naše evropské hodnoty jsou nepopíratelné, že to je univerzální eh, záležitost a Myslím si, že evropské politické strany by na to měly zakládat svou politickou práci a aktivitu. Myslím si, eh, že Evropský parlament je zde skutečně tím pravým místem, které může posoudit eh, zda evropské hodnoty univerzální, tak jak jsem je popsal, jsou respektovány nebo ne. Vnést transparentnost do eh, získávání finančních prostředků, já si myslím, že pravidla jsou nyní mnohem přesnější a jasnější než v minulosti, jsou velmi konkrétní o tom, jaká je eh, maximální výše darů na jednoho dárce za rok a potom v předvolebních kampaních, jak rychle je, je potřeba oznámit, kdo podporuje jakou politickou stranu nějakou významnou částkou a dárci z těchto uh, nadací nebo ti dárci zkrátka budou zveřejněni. To znamená, veřejnost bude vědět, jaká je pozice té politické strany, kdo ji podporuje a jak získává své prostředky. Myslím si, že je tady transparentnost, předvídatelnost a možnost ex post kontrol a to umůže politickým stranám dosáhnout lepších výsledků při získávání finančních prostředků než dosud, protože všichni se budou moci dobře orientovat v těchto pravidlech bude jasné, že jsou transparentní. Pokud to rozpočtové otázky, musíme je řešit odděleně, protože vytváříme pravidla právního rámce k tomu, jak je možné ráme, eh, rozpočet využít, kolik eh, finančních prostředků z rozpočtu bude poskytnuto, to bude rozhodnutí rozpočtového orgánu, takže to musíme nechat eh, na později, ale myslím si, že ten právní rámec, který vytváříme, nás posouvá tímto směrem, směrem, že všichni uvidí, kolik peněz je vynaloženo a že jsou vynakládány velmi transparentně. Pokud jde o obavy pana Guerreiru, o časový rámec, o lhůty, tak musím říci, že mě velmi povzbudilo, že rada již čtyřikrát diskutovala o těchto otázek a pátá diskuze proběhne tento týden. Takže pokud to mohu posoudit a srovnat s ostatními legislativními návrhy, tak tentokrát to tempo je poměrně eh, rychlé, působivé a, a mm, samozřejmě eh, věřím, že vytváří se samozřejmě různá uskupení názorová, ale myslím si, že v průběhu diskuze tím, jak se do toho budou angažovat zpravodajové a eh, další, tak myslím, že se nám podaří dosáhnout pokroku i v této záležitosti. Chci také uklidnit pana Dafa, pokud jde eh, o postup spolurozhodování. Je to klasický eh, návrh podle spolurozhodování, takže si myslím, že to bude rozhodováno kvalifikovanou většinou. Pan Dav se ptal na statut Evropské společnosti pro evropské politické strany je velice důležité, že musí působit jako neziskové organizace, takže je velice obtížné sladit je e, se statutem evropské společnosti. Donívali jsme se, že tato forma by byla přijatelnější, vhodnější pro působení evropských stran za těch podmínek, které jsme zde vytyčili. Otázka referent, o tom se diskutovalo velmi obšírně na, u mnoha příležitostí, velmi pečlivě jsme se tomu věnovali a myslím si, že jsme dospěli k závěru, že financování národních referent i těch, které se týkají otázek Evropské unie, to by vlastně zacházelo za kompetence, které institucím svěřuje smlouva, směřují smlouvy překračovalo by to články, které tyto věci ošetřují. Velmi dlouho jsme o tom diskutovali a zůstává to, že pouze informační kampaně mohou být takto financovány a samozřejmě eh, to bude stejným stylem pokračovat i v budoucnosti. Také jsme eh, zjišťovali, jak se k tomu staví členské státy v těchto věcech a víme, že v by to bylo velmi složité to s členskými státy vyjednat. Takže jsem rád, že jsme tuto věc tak jasně ošetřili naším návrhem. Chtěl bych poděkovat panu Dafovi za to, že mi poslal informace a e, návrh usnesení. A pokud jde o vytvoření budoucí komisy, tak to budu muset nejprve s komisí skonzultovat, protože to je citlivá politická otázka, ale děkuji vám za to, že jste se s námi podělili, že jste se se mnou podělili o tyto návrhy nebo myšlenky a já to skonzultuji s ostatními komisaři a jistě přijde čas, kdy budeme diskutovat i o této otázce. Nyní eh, na seznamu mám pana Hefnera a otázku kandidátů. My jsme chtěli zajistit, že eh, vnitrostranická demokracie a její pravidla budou dodržovány. Pokud náš návrh byl pochopen tak, že to nějakým způsobem může omezit volení zástupců politických stran, tak to rozhodně nebyl náš záměr, protože e, tady asi hovoříte o článku 4.2 o, o volbách, ale to se týká pouze interního řízení, ale netýká se to žádného jiného uh, typu stanování kandidátů. Takže myslím si, že to je v podstatě vyřešeno, ale pokud budete mít Eh, ještě nějaké dotazy, tak to jistě vyjasníme. Potom také tady byla zmínka o registraci evropských politických stran a o jejich financování v této souvislosti. Velmi podrobně jsme to eh, diskutovali s Evropským parlamentem a politickými stranami a uzavřeli jsme to tak, že evropské politické strany by mohly být zaregistrovány, pokud budou splňovat kritéria pro registraci ale přístup k financování by měl probíhat pouze, nebo by měl být přidělen pouze v případě, eh, že ty strany nebudou registrovány. Mělo by to být přirozenou ambicí, aby tyto strany byly zastoupeny na evropské úrovni, v evropských politických stranách a to jsme tak udělali i předtím, než jsme přijali komplexní opatření pro eh, prevenci nejrůznějších typů podvodů, spekulativních eh, změn stran. Je to součást té celkové transparentnosti, kterou jsme se chtěli vnést, eh, kterou jsme chtěli vnést do tohoto návrhu. Jenom aby jsme to vyjasnili, já jsem to zmiňoval v souvislosti s registrací, to další to je mi jasné. Ale pokud jde o tu registraci, pokud je o registraci, a tady eh, kolegové, opravte mě, pokud se mýlím, jsou tady v podstatě dvě kritéria. Jednak musíte mít sedm politických členů, osobností ze sedmi členských států, eh, které budou, kteří budou chtít vytvořit politickou stranu, a nebo sedm nebo politická strana, která překročí práh 3% podpory uh, během posledních evropských voleb do Evropského parlamentu. Takže budete potom muset samozřejmě, když splníte ty podmínky, předložit eh, formulář s přihláškou do Evropského parlamentu, vše bude ověřeno a pokud se vám podaří překročit jeden z těchto dvou Prahů, tak eh, můžete ty předložit eh, žádost o uznání Evropskou politickou stranou. Pak tady byla otázka, která se týkala rozpočtového aspektu a význam transparentnosti. Myslím si, že tady budeme velmi úzce spolupracovat a my samozřejmě v legislativním procesu, pokud bude potřeba, to můžeme také ještě upravit. Děkuji mnohokrát panu místopředsedovi komise. Bylo to velice užitečné. Naše dnešní výběra návrhu, Názory Já děkuji všem za přítomnost a za účast. Hmm.